So, dear colleagues, yes. now we move to the... Děkuji vám, kolegové. A e, nyní se tedy e, dostáváme e, k části v gestci Econu. Já bych nyní také přivítal naše, naše hosty. Já s dovolením tedy vyhlásím přijetí agenty, ano, přijata. Eh, budeme tedy pokračovat v našem ekonomickém dialogu a nyní nás bude zajímat stanovisko komise k návrhům rozpočtů eh, členských zemí eurozóny. Jak víte, Eh, žádný návrh rozpočtu eh, nebyl eh, shledán tím, že by skutečně byl výslovně v rozporu s, spokeny. V některých případech tady je určité riziko neplnění rozpočtu u některých členských zemí by se skutečně mohlo mohlo nastat to, že by překonali své cíle. Evropská komise, pokud se týče doporučení pro jednotlivé země, eh, se snažila si eh, počínat diskrétně v souladu s Matrixem tak aby eh, jaksi ta, ta eh, doporučení byla eh, lépe šitá na míru, to je tedy z metodického hlediska velice pozitivní inovace. Uh, horizontal and, uh... Je to tedy v souladu s tím horizontálním přístupem komisy k agregovanému fiskálnímu stavu. A e, je to prostě e, konsistentní s tím e, úmyslem přistupovat tomu granulárněji. Myslím, že Samozřejmě, pokud se týče deficitů, pořád eh, ještě eh, těch eh, cílů není dosaženo, pořád jsme příliš vysoko, ale myslíme si, že ta, podle nejnovější prognózy by ta situace se zadlužením měla být o něco lepší než v minulosti. Čili tady de facto máme celkem pozitivní eh, eh, vývoj, ale když se podíváme na primární přebytek, tak ten nám mírně roste, což je pozitivní. No a po tomto úvodu dám slovo panu místopředsedovi Dombrovskisovi a poté panu komisaři Moskovisimu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, když tedy zde máme evropský semestr a e, ten posouzení růstu, máme také souladu s tím stanoviska e, k návrhům rozpočtu zemí eurozóny, e, kromě Řecka. A máme tady také souhrné sdělení a provedli jsme tedy určitá rozhodnutí v rámci paktu růstu a stability Vydávat stanoviska k návrhům rozpočtu je důležitým eh, milníkem eh, v eurozóně a členským zemím toto umožňuje vzít v naše eh, doporučení v úvahu při finalizaci svých rozpočtů. Celkově makroekonomická situace v eurozóně se zlepšuje díky ekonomickému oživení. Nicméně eh, členské země eurozóny se nacházejí v různých stadiích ekonomického cyklu, takže je třeba eh, zaměřit se na zajištění udržitelnosti veřejných financí a na pokračující ekonomický růst. Pokud se týče eh, fiskálních rezerv, <clears throat> tady je třeba se pojistit proti možným budoucím šokům. Pokud se týče strukturálních úprav, strukturálních reform, eh, došlo k mírným eh, zlepší, eh, zlepšením. Ten strukturální deficit by se měl zlepšit oproti předchozímu roku o 0,1 HDP Celkem zde máme ekonomickou neutralitu, což znamená, že současné oživení eh, je charakterizován určitými eh, eh, vhodnými články a zde se také dbá doporučení fiskální rady. Španělsko a Francie musí snížit své deficity pod 3 Španělsko, eh, pokud by neměnilo svoji politiku, pak by eh, zhruba splnilo pakt a stability. Eh, my jsme očekávali, že deficit bude v roce 2018 pod 3%. Francie by měla svůj nadměrný deficit korigovat v letošním roce a zřejmě bude tedy v roce 2018 počínaje tímto rokem pod dohledem v rámci eh, nadměrného eh, rozpočtu a eh, pravděpodobně nebude nebo je možné, že nesplní stanovené cíle. V podobném riziku je šest členských zemí oproti osmi v minulém roce. Eh, Německo, Lidsko, Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemí a Irsko eh, plní. Eh, dalších pět zemí Estonsko, Irsko, Kypr, Malta a Slovensko zhruba plní rozpočtové cíle, rozpočtová pravidla, zatímco Rakousko, Belgie, Itálie, Portugalsko a Slovinsko jsou v stádiu rizika nesplnění rozpočtových cílů. My tady žádáme tyto země, aby zajistili eh, to, aby eh, rok, rozpočet na rok 2018 eh, plnil cíle. A jak víte, spolu s panem Moskovicím jsme příslušným ministrům financí rozeslali dopisy, v níž zdůrazňujeme, že je třeba aby plnili příslušná, příslušné kroky. E, například e, e, by zde měla být korekce 0,3 HDP, což tedy by odpovídalo matematicky zůstat na té správné straně toho rizika. Také zdůrazňujeme potřebné strukturální reformy, zejména pokud se týče penzí neboť eh, to eh, patří zejména eh, k rizikům pro udržitelnosti dluhu v Itálii. Máme zde také dluhová kritéria pro září 2018 a celkově se dá říci, že fiskální situace v eurozóně se postupně zlepšuje, přičemž je méně zemí, které čelí postupu v souvislosti s nadměrným rozpočtem, neplnění eh, rozpočtu a mm, nadměrném zadlužení. Eh, a naše rozhodnutí, eh, které jsme přijali, vám vysvětlí pan kolega Moskovisi. Děkuji, pan, pane Moskovisi. Děkuji, pane předsedo Valdis. Vás seznámil s takovými horizontálními informacemi pro členské státy v tomto rozpočtovém balíčku. E, vlastně konstatujeme, že stále přetrvávají velké rozdíly mezi členskými státy, takže máme diferencovaný přístup, abychom dospěli k rovnováze mezi podporou ekonomické expanze na jedné straně a mezi snahou o život a schopnost veřejných financí na straně druhé. Abychom toho dosáhli, tak pokračujeme s metodou, kterou jsme měli až do nynějška, myslím úspěšně, a sice, že chceme podporovat inteligentní aplikaci paktu stability a růstu, jinými slovy, komise chce, aby se eh, respektovala eh, veškerá pravidla a my samozřejmě víme, že Současný deficit je na úrovni 1,1%, v roce 2018 by to mělo být 0,9% a na konci v roce 2018 bychom tedy měli ukončit postup snad mm, nadbytečného deficitu, což by bylo úspěchem. Už bylo řečeno, že letos jsme analyzovali 18 návrhů rozpočtu, nikoli 19, protože Řecko je vlastně zvláštní kategorii, potom Německo a Rakousko mají rozpočtové plány na základě neměných politik vzhledem k nedávným volbám. Španělsko také předložilo návrh rozpočtu s nezměněnými politikami a to kvůli tomu, že došlo ke spoždění eh, rozpočtového postupu kvůli ehm, situaci v Katalánsku. To znamená, tyto členské státy předloží aktualizovaný návrh rozpočtu, jakmile tedy vznikne nová vláda nebo jakmile bude k dispozici nový rozpočet. Teď tedy konkrétně k těm jednotlivým stanoviskům. Víte, že pravidla jsou odlišná podle toho, zda ta země se nachází v preventivní části balíčku nebo v nápravné části balíčku. Členské státy, které jsou součástí preventivní části balíčku, to znamená, že mají nominální deficit pod 3%, by měly se držet svého střednědobého cíle Snahou je vytvořit bezpečnostní rezervu v případě ekonomických problémů do budoucna a omezit rizika, která eh, ohrožují život a schopnost veřejných financí a my jsme tedy také případně eh, hodnotili i dodržování dluhového kritéria. Členské státy v nápravné části eh, toho paktu, to znamená, to jsou, které mají nominální deficit nad 3%, musí plnit požadavky rady pokud jde o cestu eh, k tomu, aby se zase dostali pod 3%. Žádný členský stát nebyl vyhodnocen jako v situaci eh, zvláště závažné neschody, takže jsme nežádali o žádnou revizi rozpočtového plánu. Nicméně některé návrhy eh, předložené vyvolaly obavy a proto komise požádala doplňující informace Belgii, Francii, Itálii a Portugalsko. Odpovědi těch členských států byly v naší analýze zohledněny. V několika případech komise dospěla k názoru, že eh, rozpočtové změny nejsou dostatečné z hlediska požadavků paktu stability a růstu. Naše analýzy zdůrazňují různé úrovně rizika a případně vyžadují, aby byla přijata potřebná opatření. Teď tedy podrobně k zemím začnu 16 členskými státy, které jsou součástí preventivního, mm, preventivní části paktu. Šest zemí má rozpočet, které navrhujeme jako plně odpovídající. Pět zemí má návrh který je celkově uspokojivý a pět zemí má návrh, kde hrozí tedy neschoda z požadavky paktu pro rok 2018, eh, kde podle našeho hodnocení vyplývá, že bude tady velká odchylka od toho požadovaného uspůsobování. Je to tedy jednak Belgie, Itálie. U těch je riziko nesouladu, pokud jde o kritérium snižování zadluženosti. V případě Itálie je velká nejistota eh, ohledně rozpočtových výhledů a definitivního rozpočtu. My jsme tedy napsali italským úřadům a navrhl, napsali jsme jim, že máme v úmyslu přehodnotit dodržení kritéria pro snižování zadluženosti na jaře 2018 na základě reálných údajů z roku 2017. Snažíme se tedy podporovat růst a zároveň zajistit život a schopnost veřejných financí a myslíme si, že rozpočet, který se tedy eh, odchyluje více, může být eh, někdy přijatelný. Dvě země v eurozóně stále ještě mm, jsou součástí řízení mm, pro případ nadměrného schodku. To je Francie, kde vycházíme z předpokladu, že deficit bude v roce 2017 pod 3%. My jsme tedy zkoumali návrh rozpočtu na rok 2018 právě z hlediska už toho, té preventivní části. Podle naší analýzy návrh rozpočtu také znamená riziko eh, nesplnění požadavků paktu, pokud jde o strukturální deficit. Dokonce tady hrozí dekonsolidace na úrovni 0,4 bodu v roce 2018. Původně tedy francouzská vláda předpokládala 0,1 bodu. To se pak asi sníží, ale i 0,1 je tedy v tom nízkém rozpětí, je tedy, tedy tato odchylka. Je tady otázka dodržení kritéria snižování zadluženosti, a tak to tady jsme přistoupili k francouzskému rozpočtu. Návrh eh, rozpočtu Španělska je obecně eh, posouzen jako splňující požadavky paktu pro rok 2018, protože podle odhadu z podzima 2017 by měl být nominální deficit pod 3 HDP. Žádná země nepožádala o flexibilitu pro rok 2018, ovšem některé členské státy zdůraznily, eh, že rostoucí příliv uprchlíků má vliv na rozpočet. Například Rakousko požádalo o dodatečnou flexibilitu pro rok 2017, pokud jde o bezpečnostní opatření, ale žádnou flexibilitu nepožaduje pro rok 2018. Takže toto je obsaženo v našem paktu. My samozřejmě vedeme dialog se zeměmi eurozóny, je to vždycky uh, priorita eh, komise a já spolu s Valdisem zase jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám. Začneme s eh, příspěvky. Eh, pan Branhej za EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo, pane komisaři, za to, že jste mezi nás zavítali. A je třeba říci, že v posledních pár letech skutečně eh, bylo dosaženo značného pokroku ve snižování zadluženosti a to je dobře. Mám otázky k mému členskému státu Irsku. Za prvé, pokud se týče rizika slyše hrozby Brexitu, tvrdého Brexitu a jak by se to mohlo projevit na irském hospodářství. Vím, že v návrhu eh, rozpočtu eh, z, Irs, eh, tedy z, z Irska se o tom tedy hovořilo. A jak by vypadal ten asymetrický šok, jak by se projevil na snížení irského růstu? Eh, z hlediska eh, rozpočtové pozice. My bychom si měli tedy eh, uvědomit, že tady může nastat nejhorší scénář. Další otázka se týká mezery v výkonnosti ekonomiky. To vyplývá tedy z čtyřiletého průměru. Mě by zajímalo, může komise eh, předložit návrhy v této oblasti, eh, kde bude reflektovat tu realitu onoho eh, nedostatečného výkonu. My máme tedy exportně orientovanou ekonomiku a jsou tady další faktory a mně bylo řečeno, že v radě existuje skupina, která analyzuje právě problematiku tohoto eh, output gap. A, čili jak se k tomu stavíte vy? A třetí otázka, eh, to se týká misi, misí následujících eh, v Dublinu po opuštění programu. Uh, neměli bychom poměru dospět, pomalu dospět k tomu, aby se ukončil tento po, postprogramový dohled? My se tedy budeme snažit, nebo pokud by se nám podařilo předložit vyrovnaný rozpočet, mohlo by to znamenat konec tohoto dohledu. Eh, pokud se týče eh, tedy ještě eh, zase Industry Gap, neměli bychom mít větší flexibilitu pro programu, pro země, které prošly programem, protože tam došlo ke značnému snížení investic. Nebylo by to tedy, nebylo by to dobré pro země, které prošly dramatickým, dramatickou redukcí všech investic státních i soukromých. Děkuji vám za otázky. Um, takže k té irské ekonomice. Samozřejmě, že vidíme, že eh, růst 4,8 2007, 3,9 očekávaný růst v příštím roce, to vypadá velice dobře. A to bere v úvahu de facto také eh, současný stav jednávání o Brexitu. Eh, víme, jaká je situace, ale eh, víme, nebo jak víte, my se snažíme vyhnout tomu scénáři, že by nedošlo k dohodě. Chtěli bychom mít skutečně jaksi uspořádání Brexit. Pokud se týče tedy otázky output cap, ano, skutečně máme pracovní skupinu, eh, která eh, se snaží na úpravu společné metodiky členských zemí. Čili to se musí dohodnout mezi členskými zeměmi, pokud tam máme i nastat nějaké změny a zatím tedy podle výstupu z této pracovní skupiny vidíme, že je to eh, těžké, protože členské země mají námitky proti různým částem té metodiky a eh, v mnohém jsou eh, postavené proti sobě. No a my jako komise potřebujeme mít tedy vhodný nástroj a poté budeme moci vhodně posoudit, jaké jsou tady ty výkonové deficity. Čili to potřebujeme. Pokud se týče eh, té postprogramového dohledu, eh, čili tam eh, také se to vlastně týká nejenom našeho programu, ale také programu MMF, který bude eh, pokračovat, dokud nedojde ke splacení významné části dluhu. A to je tedy logika eh, toho dohledu. Pokud se týče otázek investic, eh, tedy nedostatku investic, deficitu investic, tak to se snažíme také řešit v našich eh, politikách. Eh, v eh, výročním přehledu investice jsou naší první prioritou, pak máme pakt růstu a stability, kde si přejeme, aby fiskální výkon se tedy zlepšil v souvislosti s investicemi. A pokud se týče doporučení pro jednotlivé země, tak tady je otázka toho, eh, jaká, jaké složení těch investic a tady máme opět eh, různé nástroje, pomocí kterých eh, do toho můžeme vstupovat. Děkuji, já budu poměrně stručný, poněvadž Valdis už řekl to hlavní. Já do Irska jezdím rád a tam Eh, se diskutuje hodně eh, věcí, nejenom tady ten dohled, a já bych skutečně byl rád, kdyby tady byl opravdu významný, významný pokrok eh, v Irsku a že tady máme otázky, jako je Eh, eh, daňové ráje, eh, veřejné CCC a tak dále. Potom jsou tam ty zprostředkovatele, veřejní zprostředkovatele nebo společná konzolidovaná daňová za daňový základ. Čili já myslím, že tam skutečně je spolupráce velice dobrá s Jirskem Eh, já vždycky tam eh, eh, na, na schůzi se hodně tedy bojuje, argumentuje a pak se to upíva vyřeší. Pokud se týče toho postprogramového dohledu, čili tady jsou určitá pravidla, a sice dokud nebude splaceno 75% dluhu, tak ten dohled tam má pokračovat. Taková jsou pravidla a komise se jimi musí eh, řídit. Jsou to férová pravidla, je to tedy logické, abychom to takhle pokračovali v tom dohledu dlouhá léta, no tak eh, diskutovat o tom můžeme samozřejmě. Ale eh, program, eh, ale eh, jde o to, že vlastně eh, ten následný dohled zase není tak špatný pro Irsko. My tady eh, eh vidíme, to jsme měli Eh, růst eh, přes 5% před rokem, eh, nyní máme těsně pod 5%, příštím roce to bude těsně pod 4%, čili tady Jirsko si v podstatě počíná tak dobře jako málo kdo. Čili já s potěšením mohu říci, že tedy v Irsku jsme o co si usilovali a byl to obrovský úspěch. I když já Eh, ano, eh, eh, to, to podstatné bylo, bylo splněno, no, takže teď vlastně ten, ten dohled pokračuje, protože máme taková pravidla. Pokud se týče Brexitu, tak samozřejmě tady byl největší dopad zatím v podobě poklesu Libry vůči euro, čili to by mohlo Eh, být dobré pro snížení inflace, poněvadž britské zboží bude pro Iry o něco levnější. My tedy očekáváme v roce 2018, eh, a to jsou technická očekávání, eh, jak to bude tedy vypadat. A De facto my máme určité své prognózy, ale ty se vůbec nějak nedotýkají současných eh, jednání. Ano, čili eh, v podstatě jde o to, že my potřebujeme mít nějaký, eh, nějaký výhled, ale není to naše politická pozice. Samozřejmě Jirsko má velký podíl HDP, které přichází z nadnárodní společností a který je také závisí třeba na změně eh, daňové, daňových politik eh, různě ve světě. Myslíme si, že ta společná konsolidovaná výpočetní báze pro daně, zdanění, že je pro Jirsko dobrá. Děkuji, Silva Pereira. Děkuji, budu hovořit portugalsky. Já mám dvě otázky. První otázka je obecného charakteru. Co se týče těch rozpočtových návrhů, tak tady Evropská komise v podstatě má za sebou několik analýz, ne pouze v souvislosti s plněním těch pravidel a norem, ale také i v souvislosti s výkladem těchto norem, to znamená, co je vnímáno jako potenciální růst hospodářství a v jiných případech také e, různé studie v souvislosti s deficitem. Různé koncepty jsou zkoumány a analyzovány stejným způsobem jako klasifikace, statistické údaje Eurostatu i národních úřadů a na základě všech těchto informací se vlastně eh, členské státy a instituce snaží situaci analyzovat. To znamená, že tady, co se týče eh, rozpočtu, tak tady si myslím, že všechny ty údaje v podstatě vedly k analýze, která je v podstatě až jaksi taková hrozivá. Nikdo tomu moc nerozumí a Eh, členské státy jsou v tuto chvíli vyzývány k tomu, aby vlastně vysvětlili to, o co jim jde. Dále konkrétně, co se týče Portugalska. I přes ta rizika, která Evropská komise identifikovala, tak vlastně všichni si uvědomujeme, že situace, co se týče rozpočtu v Portugalsku, se zlepšila. To znamená, že došlo také k velmi vysokému eh, hospodářskému růstu ve výši až 4% v eurozóně, to znamená opravdu nad evropským průměrem. Evropská komise nicméně ty výhledy do budoucna trošičku upravila v poslední době, jak tedy v souvislosti s deficitem také s veřejným zadlužením. V roce 2015 jsme analyzovali v podstatě zhoršení toho strukturálního deficitu. A v tuto chvíli můžeme říci, že co se týče jaksi redukce toho strukturálního deficitu, pro rok 2017 a 2018 eh, je jaksi výhledově možná, ale je třeba si ještě jednou říci, jak to měříme. Ptám se, zdali tedy ty údaje, které jsme měl, získali teď jaksi donedávna, nebo ty údaje, které máme v tuto chvíli, nás vedou k tomu přesvědčení, že dojde k redukci, anebo z čeho vycházíme můžeme v tuto chvíli se cítit sebovědomí, máme pocit, že opravdu portugalská ekonomika se může postavit těm současným výzvám a že dojde tedy opravdu k tomuto pozitivnímu vývoji. Takže, co se týče těch dvou bodů a toho strukturovaného dialogu na technické úrovni, máme tady společné společná pravidla, společné normy. Máme tady samozřejmě také eh, ty statistické údaje, které využíváme pro, své, pro svou práci, to znamená, že ta práce pokračuje. Co se týče portugalské ekonomiky, tak jak si jistě vzpomínáte, tak existuje rozsudek nebo v podstatě analýza toho e, současného vývoje v Portugalsku, který je pozitivní. E, co se týče fiskálního deficitu, tak tady došlo k zásadní redukci, ano, a to zásadním způsobem, to už jsem řekla, a dále e, jsou prováděna opravdu nová strukturální opatření, která pokračují. Nicméně ty snahy nejsou dostatečně velké. Ve chvíli si uvědomíme, jaká kritéria mohou být v tuto chvíli na Portugalsko aplik blokována. To znamená, že tady ta snaha, kterou je třeba ještě vyvinout, je opravdu velká. Je také pravdou, že my jsme v poslední době byli schopni vysledovat v podstatě pozitivní tendenci, to znamená ty údaje, které k nám dochází z Portugalska, jsou pozitivnější, než jsme očekávali. Nicméně musíme zůstat i nadále velmi obezřetnými, velmi opatrnými. Je třeba to všechno ještě jednou přeskoumat a v průběhu tohoto semestru se samozřejmě přizpůsobíme ještě dalším výsledkům. Takže můžeme se cítit sebevědomí tak, jak jste se ptal? Ano, můžeme. Samozřejmě, pokud tady v tuto chvíli nebudeme spochybňovat to, že tady je třeba ještě provádět další opatření, která musí zajistit lepší přizpůsobení se současné situaci, a musíme dávat pozor na jednu věc, a to je samozřejmě naše budoucnost, protože tady, tady se nacházíme opravdu na vysok, ve v té vyšší fázi toho cyklu a to je to, proč potřebujeme opravdu zcela zásadní strukturální reformy. Liv Pirných, prosím, za Alde máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo, milí pane Dombrovský si a pane Moskoviči. V první řadě chci říci, že jsem velmi ráda, že došlo ke zlepšení v tom návrhu rozpočtu. To znamená, že máme tady o jeden stát eh, méně, který čelí jaksi nesouladu se, současnými pravidly. Co se týče ale komplexnosti a složitosti těch současných pravidel, šéf euroskoupiny řekl, že ty Eh, normy SGP jsou příliš složité, jsou těžko předvídatelné a eh, v některých případech nevycházejí z objektivního pozorování. Co se týče fiskálního bordu, tak ten navrhuje zjednodušení, který bude vycházet buď to z deficitu, anebo z dluhu. A já se ptám, zdali Evropská komise se nad tímto přístupem zaměřuje, to znamená přístup, který by vycházel buď to z jednoho konceptu nebo z druhého. Pan Dilbrum také hovořil o tom, že ta pravidla jsou velmi složitá a že musí samozřejmě být také do určité míry flexibilní. A s ohledem na toto také zpráva EP říká, že ta složitost může být zmenšena vlastně prostřednictvím těch takzvaných escape clauses. To znamená, že je třeba nadefinovat čtyři podmínky pro tuto doložku. A e, tady i zpráva hovoří o tom, že za třetí je třeba nezávislá rada, nezávislá analýza. A já se ptám, zdali vy tedy souhlasíte s tou zprávou EFB. Kdo si myslíte, že by měl zastávat tuto funkci nezávislého pozorovatele? Myslíte si, že by tedy ta zodpovědnost byla být na straně EFB nebo na straně generálního ředitelství Evropské komise, anebo ještě na straně někoho nového, dalšího? Děkuji. Samozřejmě, samozřejmě si myslím, že ty zodpovědnosti jsou velmi dobře rozdělené a velmi dobře alokované. Tak prosím. Děkuji, děkuji za tyto otázky, co se týče komplexnosti, složitosti těch pravidel. Tak, to je rozhodně něco, co v tuto chvíli analyzujeme. Samozřejmě, že to není tak zcela všechno stoprocentně jasné, není to ani tak jednoduché, protože když se rozhodnete pro velmi jednoduchá pravidla, tak členské státy poté namítají, že to všechno není tak jednoduché, že to nezohledňuje to, že to nezohledňuje tamhleto. A proto je třeba opravdu zohledňovat velkou řadu faktorů. A to je přesně to, eh, co možná může působit tedy jako složitost či komplexity celého toho systému. A ano, ono to všechno vychází také z nepozorovatelných eh, kritérií, jak jste o tom hovořila vy. To znamená, že tady musíme vycházet z toho strukturálního rozpočtu. To znamená, že my v tuto chvíli se samozřejmě zamýšlíme nad tím způsobem, jakým bude možné tato pravidla zjednodušit. Hm, tím se zabýval ECOFIN i za nizozemského předsednictví v Amsterdamu a tam to vlastně vypadalo tak, že se vlastně jako eh, referenční hodnoty v podstatě vnímaly stále eh, jaksi ve větším množství náklady výdaje. To znamená, hovoříme tady o tom eh, agregačním období a zohledňování či započítávání volatility. A co se týče deficitu a dluhu, tak tady musím říct, že obě dvě kritéria je třeba dodržovat, protože z dlouhodobého úhlu pohledu jsou lidi, kteří samozřejmě mohou říci, že dluhy je třeba eh, eh, zohledňovat, protože mají velký dopad na dlouhodobé financování. Nicméně je třeba si uvědomit, že to, s čím nejvíce pracují eh, politikové na každodenní bázi, to je právě deficit. Takže je to třeba také zohledňovat. A co se týče flexibility, tak ano, existuje tady samozřejmě určitá míra flexibility v paktu eh, stability a růstu. Eh, tady flexibilita se odráží už ve sdělení Evropské komise a máme také pravidlo o paktu stability a růstu, na základě čehož se tedy hovoří o tom, jakým způsobem mají být vypracovány fiskální politiky v souladu s tím eh, finančním cyklem. Ne vždy je vše matematicky aplikováno jedna ku jedné, co se týče institucionální architektury, tak co se týče eh, dohledu, tak dohled samozřejmě spadá pod Evropskou komisi. Myslím si, že by to tak mělo zůstat i eh, nadále. A máme také tzv. European Fiscal Board, což je orgán, který poskytuje nezávislé posudky v souvislosti s aplikací eh, existujících eh, práv a také v souvislosti tedy se stávajícím eh, stavem v jednotlivých členských státech. Podle poslední zprávy tohoto takzvaného fiskálního představenstva víme, že ta úroveň s prováděním je uspokojivá a v podstatě ta vyváženost je mezi tedy těm, tou podporou sociálních záležitostí, udržitelnosti a hospodářským růstem. Děkuji. Miguel Viegas, Zague. Já budu hovořit portugalsky. Já mám dvě otázky. První otázka je spíše metodická a ta druhá je obecnějšího rázu. V tom hodnocení, které eh, provádí komise při hodnocení portugalského rozpočtu, se soustředí na desetiny eh, procentních bodů. A toto zaměření souvisí s výpočtem potenciálního produktu, který potom může ovlivnit konsolidaci strukturálních fondů a primárních výdajů. A já tedy bych chtěl říci následující. Eh, tato metoda má své nevýhody. Myslíte si, že je moudré, aby Portugalsko bylo vyhodnoceno jako země, u které je riziko, že nebude plnit požadavky? Tato země má deficit 0,4 a má ale toto označení, že tam hrozí nesplnění požadavků. A v této situaci země, která už je unavená postojem komise z posledních let. Eh, chci zdůraznit, že nám prostě nevyhovuje tento neoliberální přístup komise. Vy eh, jste také hovořili o nové cestě. Je ovšem vidět, že pro pracovníky a pro důchodce se situace spíše zhoršuje. Uh, kdy v Portugalsku eh, je spousta lidí na dávkách na nezaměstnanosti ve výše 300 eur, minimálním zdanení ani 600 eur. Je tady multiplikační efekt eh, díky růstu a rozpočtovému schodku a já se tedy chci zeptat, zda si nemyslíte, že je přehnané poukazovat na to 0,25 HDP jako střednědobý cíl, aby se dospělo ke strukturálnímu eh, zůstatku. Portugalsko je země, která nadále má určité nedostatky, spoždění, které je třeba překonat. Potřebujeme investice Nemyslíte si tedy, že tento střednědobý cíl je přehnaný a zajímalo by mě, zda komise chce nějak revidovat tento cíl v rámci cesty, která by byla méně uh, směrem úspor. Děkuji. Vážený pane Viegasi, nejprve chci připomenout eh, naše pravidla. Právě ve světle pravidel komise vystupuje, my je nevymýšlíme, my je prostě jenom eh, uplatňujeme. Je tady norma pro výdaje, strukturální eh, deficit a když se na to podíváme, tak skutečně tady hrozí určitá rizika, eh, pokud jde o potřebné strukturální reformy. To by mělo být na úrovni 0,6 v roce 2017 a v roce 2018. Říkala jsem panu Perejrovi, že to Eh, nebrání tomu, abychom konstatovali, že opravdu bylo vyvinuto veliké úsilí. Ty eh, eh, odchylky se často mění v během roku, to už víme z minulých let a je tedy tady důvěra v, ekonomi, v ekonomiku Portugalska. Víte, že já vaši zemi znám dobře a to také Francie má riziko neplnění požadavku, ale to neznamená, že bychom neměli v tu zemi důvěru a že bychom si nemysleli, že ta země může třeba příští rok opustit řízení pro nadměrný schodek. To znamená, že, to, že vlastně tady toto konstatování, to nemá žádné bezprostřední důsledky, je to spíše takový spouštěč pro konstruktivní dialog, takže není třeba podléhat eh, emocím, protože tady opravdu nejsou na místě. Eh, tohle rozhodně neznamená, že bychom neměli nějak společně postupovat ku předu. Potom, pokud jde o portugalské hospodářství obecně, my se samozřejmě nevyjadřujeme o interní portugalské politice. Tato země je samozřejmě eh, bohatá, živoucí jako jiné země. Ale já chci říci, že Eh, ten váš projev o neoliberální politice, kterou komise prosazuje, je trochu, omluvte mi ten, promiňte mi ten výraz mimo mísu, protože myslím si, že portugalští přátelé si nemají eh, proč stěžovat na tuto komisi. Eh, tato komise jakmile Portugalsko eh, tedy naplnilo svůj program, už nech, eh, odmítla uplatňovat další úspory pro, Portugalsko. My nějak této nebo předchozí vládě nebráníme, aby vedli politiku, kterou si sama zvolí. A já jsem tomu rád, že, že to není neoliberální politika. My rozhodně nic nevnucujeme, nic takového. My jsme si vědomi, že prostě tady je určitý důsledek toho dědictví krize a víme, jaké potíže eh, mnozí vaši eh, spoluobčané mají a my rozhodně nebráníme nějakému řešení, zvláště když se dodržují pravidla. A určitě sám uznáte, že tato komise neustoupila Eh, nějakému nominalistickému přístupu k pravidlům. V létě 2016 se vedla diskuse eh, o tom, zda by Portugalsko nemělo dostat pokutu nebo být odstřiženo od strukturálních fondů a myslím, že jsme byli natolik moudří, že jsme usoudili, že takovýto postup by nebyl správný, měli jsme proto své důvody a ukázalo se, eh, že právem, protože o půl roku později Portugalsko vlastně opustilo ten postup pro nadměrný schodek, takže nemusíte se bát, eh, komise určitě Eh, se zajímá o Portugalsko eh, a i o osud portugalského lidu. A pokud jde o ten střednědobý cíl u toho strukturálního zůstatku, myslím, že jsem odpověděl, je, dá se o něm jednat. Eh, to je pravidlo, které se platí pro všemi. Je to deficit ve výši 0,5. Je možné to změnit v případě nějaké speciální negativní cyklické situace, což ale není případ Portugalska, protože Portugalsku se daří eh, dobře, dokonce výjimečně dobře z hlediska historického pohledu. Děkuji. Pokud jde o ty strukturální eh, fondy, také parlament přispěl tehdy do této diskuse a k tomu moudrému eh, rozhodnutí. Byla to trochu zvláštní situace, protože tam byla ta zmínka o 0,1% a komise vlastně musí plnit pravidla, ale ty cíle se stanoví samotné členské státy. Komise to potom nějak posuzuje. Ano, to je také zajímavý bod. A teď dalším řečníkem, a to je pan Marko Vali. Děkuji, pane předsedo. Já eh, položím otázku italsky, když dovolíte. Takže přesně řečeno dvě otázky. První otázka se týká toho předchozího panelu, kde jsem bohužel nemohl vystoupit a já bych se chtěla zeptat pánu komisařů, pokud jde o situaci schodku Eh, to je mi celkem jasné, ale není mi úplně jasná situace s těmi makroekonomickými nerovnováhami a situace tedy dvou zemí, Nizozemska a Německa. Rád bych eh, pochopil, kdy eh, vlastně nějak přistoupíte k řešení této otázky. Hovoří se tady o nějaké hypotéze možného přeskumu evropského institucionálního rámce, to znamená, že by vlastně ty e, přebytky z těchto zemí mohly být přemístěny do jiných částí e, eurozóny. Souhlasíte s tímto postupem? A potom, pokud jde o problematiku zadluženosti například Itálie, kde je vysoká úroveň asi 133%, tak mě by zajímalo, jak vlastně nějaké malé procentní snížení, tak jak to navrhuje komise, může pomoci. Nebylo by lepší využít vlastně tu příznivou atmosféru k lepší investici zdrojů a mít více výdajů právě, aby se vlastně bojovalo s tím dlouhým nárůstem HDP. To já považuji za mnohem lepší nástroj spíše, než abychom měli vlastně nějaké malé úspory v desetinách procent eh, a myslím, že by to tolik nepomohlo. Děkuji. Uh, eh, well, Thank you uh, for the question. Uh, so uh, first on macroeconomic. Eh, děkuji za tuto otázku. Tak nejdříve eh, o tom řízení v případě makroekonomických eh, nerovnovách. Takže my jsme tady měli zprávu z předchozího kola jednání a skutečně je to tak, že Eh, nás zajímají makroekonomická rovnováha nejenom v souladu, eh, v souvislosti eh, s rozpočtovým deficitem, ale také s přebytkem. A to se není týká Německa a Holandska. Proto v současné době provádíme hloubkovou revizi v kontextu tohoto této zprávy o současném mechanismu. Takže mělo by se to v příště, v příště eh, tedy projevit v doporučeních pro příslušné země. Pokud se týče fiskální trajektorie, a eh, to se týká nejenom Itálie, ale musím to zasadit do širšího kontextu. Přesně tak to vidíme je třeba rovnováhy, je třeba mít eh, také ekonomický růst a také fiskální udržitelnost. A v této souvislosti zemí, kde, jsou, kde je vyšší úroveň zadlužení a tím pádem eh, máme větší starosti o udržitelnost jejich eh, Eh, udržitelnosti, o eh, jejich tedy vývoje, tak to samozřejmě se musí eh, řešit, poněvadž samozřejmě to splácení dluhu stojí spoustu peněz. Takže skutečně to veřejné zadlužení se musí snižovat aby si ty země vytvořily prostor, manevrovací prostor v případě eh, eh, potenciálně budoucích šoků. A samozřejmě to musíme dále sledovat. Děkuji, eh, pan Aneman. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit holandsky. Ehm, chtěl bych hovořit o návrhu rozpočtu pro Belgii. Eh, pan Johan von Ofel, který je naším, ministerským, eh, naším ministrem financí, tak eh, v souvislosti s ním se hovoří o určité změně a sice, že de facto je třeba snížit zadluženost a aby se s tím nemuseli potýkat budoucí generace. Takže my vlastně eh, potřebujeme snížit ten rozpočet a de facto vyrovnaný rozpočet by, by měl být eh, snad dosažen v roce 2018. Mohl byste možná říci více o analýze situace Belgie a o zadlužení státu? A můžete prosím popsat, střednědobý výhled, střednědobou prognózu a rizika eh, eh, odchylky od eh, té trajektorie strukturálních reform. Zajímalo mě, nakolik, je to vážné. No, tak pokud se týče Belgie, celková situace se zlepšuje a de facto ten eh, deficit by se měl jít z, eh, eh, v roce pouze 2,5%, v příštím roce 1,5%, mm, takže skutečně tady je pozitivní trend a my jsme v pozitivním dialogu s, vládem, s vládou. Ehm, pokud se týče celkové konsolidace, máme dvě otázky. Pokud se týče roku 16 a 17 dohromady, eh, tak my očekáváme, že v obou letech eh, ta odchylka bude mimo eh, vymezené meze, ale pokud se týče v roce 2018, už bude tato odchylka na, minitu, na limitu, ale limit za, společně za léta 17 a 18 bude pořád překročen. Takže jde o to, aby ten rozpočet na rok 2018 se už, aby už odpovídal požadavkům. A samozřejmě očekáváme, že e, ty úroky za státní dluh budou nízké, takže jí toto napomůže zlepšení situace, ale eh, pořád ještě tady eh, čekáme na další pokrok. Takže pokud tomu správně eh, rozumím, já jsem měl tři minuty, takže snad můžu ještě jednu doplňkovou otázku. Takže rozumím tomu tak, že Eh, situace je momentálně klidná, žádná panika a pokud se týče těch 105% eh, HDP, eh, takže mm, Belgie tento cíl splní. Takže je, je to tak nějak, odpovídá to tomu, co jste zapsali ve zprávě. Dobře, já myslím, že je to tak a že už jsem na to odpověděl, ano. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na pana místo předsedu Dombrovsky sem. Pokud se týče příkladů, které tady zazněly Itálie a Belgie, vidíme, že tyto, těmto zemím se nedaří eh, plnit cíle pro snižování dluhu a jsem eh, Belgi, Bel, Belgičan, takže mě to eh, samozřejmě zajímá. My jsme třetí nejzadluženější země po, po Itálii a Portugalsku a máme všem další defi, deficity. My budeme de facto eh, po dosažení po dosažení eh, maxima zadlužení budeme tedy splácet eh, eh, dobrých 13 miliard na obsluze dluhu. Ale my máme také problém stárnoucího obyvatelstva a já myslím, že je prostě těžko to nějak řešit a také přesně to popsat. A to znamená eh, najít vhodné návrhy, co s tím dělat. Já myslím, že Evropská komise by zde mohla, by zde mohla eh, pomoci s řešením toho problému stárnutí populace. Mohla by Evropská komise v této oblasti sehrávat eh, aktivnější roli a varovat před budoucími náklady? Ano, děkuji vám za tuto otázku. Ano, pokud se týče eh, plnění rozpočtu, eh, tak eh, v krátkodobém horizontu tady máme vývoj takový, že vidíme, že ten průměrný rozpočtový deficit klesá čili z 2,5% na, procent na 1,5% v příštím roce a 1,4% v tom dalším roce. Strukturální rovnováha je zachována, ale celkově, celkově si myslíme, že eh, Belgie nesplní své cíle, protože Kromě tedy celkového zadlužení eh, bude důležité, aby také strukturální deficit eh, klesal, ale mohl by eh, se zvýšit, mohl by se zvýšit ten porůstu zadlužení veřejného rozpočtu. Ta, mm, my jsme mě třeba v letošním roce by tam mělo být přes 1,3 a příštím roce 1,25. Pokud se týče plnění rozpočtu, tak eh, také posuzujeme dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a k tomu patří i stárnutí obyvatelstva a s tím souvisí poté eh, sociální a zdravotní náklady a to, to také monitorujeme. Proto doporučujeme opatření, která se týkají například penzijní reformy, nebo druhého penzijního pilíře, případně eh, vazba mezi eh, odchodem do důchodu a dobou dožití a také v situaci, kdy nám stárne obyvatelstvo, můžeme zajistit dlouhodobou udržitelnost eh, veřejných financí a reflektujeme nejenom tedy eh, fiskální posouzení z naší strany, ale také máme zde konkrétní doporučení, která se týkají dlouhodobé udržitelnosti. Okay, so thank you. Děkuji. Já mám velmi krátkou jednu připomínku, protože já osobně si myslím, že tady hovoříme o velmi specifických případech. Já samozřejmě uznávám snahy Evropské komise, která se snaží samozřejmě inteligentním způsobem užívat soubor pravidel a zohledňovat samozřejmě specifické charakteristiky všech jednotlivých období celého cyklu. A to znamená, že tady samozřejmě hovoříme o dynamice, která je přirozená pro tuto část cyklu. Zároveň je ale pravdou, že celý tento soubor postupů, který je nezbytný pro to, abychom dosahovali těchto výsledků, tak ten trošičku vykazuje určité vyčerpání z toho, že se snažíme neustále samozřejmě dodržovat všechna tato pravidla a vlastně dosahovat stejných výsledků. Takže tady celé to ospravedlňování a Eh, v podstatě snaha se to, se držet těch pravidel je prostě vyčerpávající. Takže tady máme samozřejmě jasně stanovená pravidla v našich smlouvách a to samozřejmě vyžaduje také určité uspůsobení národní legislativy. Nicméně já bych rád věděl, jakým způsobem teď s tím budete pracovat. Ta analýza, která byla provedena, jaký bude mít dopad na ty následující kroky. Co se tedy stane v, i v souvislosti s tou smlouvou o stabilitě, konvergenci, s tím fiskálním kompaktem? Bude to mít nějaký dopad tedy na legislativu jenom v omezeném rozsahu působnosti? Na druhé straně tady máme ale určité prvky, které určitě budou nějakým způsobem dotčeny. A je samozřejmě jasné, že na všem a ve všem dochází k intenzivní spolupráci mezi našimi institucemi. Nicméně mě by zajímalo, jak vy vnímáte tu cestu k tomu, co my vnímáme jako náš systém pravidel Samozřejmě, já jsem také určitým způsobem skeptický k tomu, s čím přichází tedy ten takzvaný fiscal board, protože samozřejmě smlouva zcela jasně stanovuje pravomoci Evropské komise a národních států. Nicméně ten soubor nástrojů a pravidel, který v tuto chvíli máme, nám má právě pomoci ten systém vyřešit a to prostřednictvím společných pravidel a vždy při zohledňování tedy té současné situace. Děkuji za tuto otázku. Tak to je rozhodně něco, čím se v současné době zabýváme. Já už jsem se o tom snažil hovořit, to znamená, že se snažíme najít rovnováhu mezi jednoduchostí těch pravidel a zohledňováním těch důležitých faktorů. My se snažíme navrhovat jednoduchá řešení, protože ve chvíli, kdy vy chcete ty věci aplikovat na reálnou situaci, no tak si uvědomíte, že v podstatě to neúplně vždycky funguje tak jednoduchá pravidla. To znamená, že je tady další věc, kterou musíme vyřešit, kde musíme najít rovnováhu. To znamená to celkové ohodnocení, to znamená aplikace těch pravidel versus předvídatelnost a výkon. Samozřejmě tady musíme najít nějakou inteligentní rovnováhu a my se toho tady snažíme nějakým způsobem zhostit. A co se týče toho, té toho takzvaného output gapu, to znamená té mozery na výstupu, tak my trošičku více se soustředíme na ty referenční hodnoty týkající se výdajů a snažíme se samozřejmě dělat všechno pro to, abychom tady zabránili příliš velké volatilitě, protože tady máme to agregační období co se týče koordinace a zprávy a eh, v podstatě těch eh, eh, pravidel týkající se stability, no tak na tom samozřejmě tady v tuto chvíli pracujeme. 6. prosince představíme nový balíček a jde o, o vytvoření nového rámce pro celé společenství. Je třeba zohledňovat flexibilitu, která půjde ruku v ruce s růstem a stabilitou. A dále tady ten samozřejmě jde o ten evropský mechanismus stability a další nástroje, jejichž hlavním cílem je posílet demokratickou zodpovědnost a také zodpovědnost i v souvislosti s Evropským parlamentem. A co se týče toho takzvaného European Fiscal Board, tak Tady hovoříme o tomto orgánu jako o poradním orgánu, který hodnotí aplikaci evropských eh, pravidel a na základě toho vytváří doporučení pro jednotlivé členské státy. Nicméně se opravdu tady, opravdu tady nedochází jaksi k, nějak, k základní změně pravidel týkajících se dohledu, který vykonává Evropská komise. Děkuji. Tak teď jenom ještě pár slov, které bych dodal. Samozřejmě, že my se tomuto budeme hodně intenzivně věnovat v prosinci a co se týče zjednodušování, tak rozhodně ta debata neskončí v prosinci. To znamená, že rozhodně ten eh, dvojbalíček a šestibalíček bude i nadále revidovaný. Nicméně jedna věc musí zůstat jasná. Ono se to nevyřeší prostě mávnutím kouzelné hůlky. Že samozřejmě všichni chtějí, aby všechno bylo jednoduché, flexibilní a tak dále, ale Evropská komise samozřejmě bojuje s mnohými omezeními, ale naším hlavním úkolem je opravdu najít tu správnou rovnováhu. A to je také proč já si myslím, že naše role musí být chráněna jako taková. Děkuji mnohokrát. Ještě to musíme uzavřít, jestli se nemýlím. Tak prosím, vy jste, vy jste chtěl něco říct v rámci postupu ke HDI? Máte jednu minutu, prosím. Velmi rychle. Jo. Ano, samozřejmě. Eh, jenom během minutky bych chtěl připomenout následující. Nemůžu Nemůžeme říct, že Španělsko vlastně neprezentuje svůj rozpočet a že vlastně já tady mluvím jako Španěl i jako Evropan. Pokud chcete posloužit Španělům, tak prosím, nepřijímejte tento druh vlastně eh, jakéhosi odklánění odpovědnosti. To, co se stalo v Katalánsku, to nebyl žádný náhlý výbuch sopky, to se připravovalo 15 let a vlády jsou za to odpovědné a vy od nich teď musíte vyžadovat z rozpočtového hlediska dvě věci. Jednak eh, obnovu jednotného trhu, a jednak radikální změnu v přerozdělování peněz územím. Jinak rozpočet nebude. Ne, tím, že vlastně umožňujete dělat to, co dělají, tak nepomáháte situaci. Pane Kalvete Šambone, já si myslím, že my jim nic neumožňujeme, my prostě také musíme vést určitou politiku, vezmu to trochu zkráceně, já nechci posuzovat nějak politickou situaci v Katalánsku, důvody, které k tomu vedly, ani důsledky. Nicméně ta situace v Katalánsku částečně vysvětluje, že zatím není možné vlastně eh, eh, schvalovat ten rozpočet ve Španělsku. Proto já jsem tady odlišoval eh, situaci ve Španělsku a situaci v Německu, v Rakousku, kde není koalice. Ve Španělsku je vláda, ale teď ta vláda vlastně nejedná, protože momentálně není schopná předložit rozpočet. Nicméně můžeme se domnívat, že ta situace se brzy změní a Stejně jako se obracíme tedy na Rakousko a Německo z jiných důvodů, tak stejně eh, tak předpokládáme, že ten rozpočet i ze Španělska bude předložen co nejdříve a bude plně respektovat evropská kritéria. Děkuji a můžeme to tedy uzavřít, tuto výměnu názoru. A myslím si, že Evropská komise zcela jasně promluvila a my už jsme legislativou určitým způsobem omezeni. I když víme, že samozřejmě ty smlouvy jsou trošičku širší, co se týče rozsahu působnosti, ale my nechceme jednat proti smlouvám. A to je to. Proč? Já jsem občas překvapen těmi výhradami, které se ke mně dostávají. V každém případě vám děkuji za vaši přítomnost, za vaši spolupráci a tímto uzavírám dnešní odpolední jednání.